Bene, ho visto che sono... Viděla jsem, že přišlo několik kolegů, kromě našich asistentů a komise. Takže myslím, že můžeme začít. S prezentací studie která se týká podpory inovací na internetu a práva občanů na soukromí. Na toto téma dnes vystoupí Jonathan Cave a Mark van Lieshout. Každý z nich eh, bude hovořit 15 minut, pak budeme mít 20 minut eh, na debatu. Takže 15 minut, to je prosím maximum. Může to být 12, 13, klidně i 10, 15 je maximum, jinak nebudeme mít čas na otázky. Začne pan Cave nebo pan Van Lieshout, prosím. Thank you. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jmenuji se Mark van der Lieshout, jsem z Nizozemska, ale připravil jsem si prezentaci v angličtině, takže budu hovořit anglicky. Jeden z autorů této zprávy, kterou máte před sebou, jsem tedy také já. Proběhnu rychle tyto slajdy a zaměřím se především na závěry, protože to je podle mě ta nejrelevantnější část. Myslím, že jsme udělali to, co jsme měli udělat pro parlament eh, v rámci metodologické sekce, a tomu věnu určitou pozornost. Tam eh, se hovoří o inovacích na internetu, o právu na soukromí a také na propagaci konkurence na internetu a souvislosti se, se, se soukromím a s právem na ochranu soukromí. Je to velmi obtížné téma v současném kontextu. A my jsme k tomu přistoupili tak, že jsme řekli, že když se podíváte na internetové inovace a soukromí, musíte se podívat eh, na určité vztahy. Musíte se podívat na to, jak internetové inovace eh, jsou propagovány v souvislosti se soukromím. Musíte se podívat na to, jak internetové Inovace jsou eh, vlastně zakázány kvůli právu na soukromí a zároveň se musíte podívat také, jakým způsobem je podporováno právo na soukromí díky inovacím a jak je právo na soukromí potlačováno inovacemi nebo kvůli inovacím. Takže to je takové čtyřnásobné eh, rozložení. My jsme nastavili tu studii v podstatě klasicky, měli jsme různé případové studie, které byly velmi informativní. Studovali jsme onlineovou reklamu, cloud computing, eh, dále služby založené na eh, lokacích, lokalizaci a tak dále. Postupovali jsme s celou řadou expertů, měli jsme expertní workshop, eh, kam jsme pozvali osoby z různých sektorů aby se s námi podívala na to, jak takovýto vztah mezi internetovými inovacemi a soukromým funguje. A vydali jsme tuto zprávu, kterou máte před sebou. Regulační prostředí. Do toho nebudeme zasahovat. Já si myslím, že velmi dobře víte, co se odehrává na tomto poli. V podstatě Evropská směrnice o soukromí je jednou z hlavních směrnic, které musíme vzít v úvahu, ale existují i další směrnice, které jsme do toho zahrnuli a které jsou velmi relevantní, zejména tedy navrhované nařízení, které eh, ovlivní společnosti, které se zabývají internetem a soukromím. V této studii jsme se snažili vyřešit celou řadu věcí, ukázat, jak tyto směrnice ehm, dopadají na inovace v internetové oblasti a jak to souvisí s ochranou soukromí osob. Jedna z věcí, na kterou chci upozornit, je, že v uplynulých letech proběhla celá řada akcí, které ukázaly, že tyto vztahy jsou skutečně napjaté a intenzivní. Můžu se zmínit o takových věcech, které se týkají velkých společností, například Google nebo Google Street View, ten měl velké problémy v celé řadě eh, zemí, kde poskytoval svůj Street View service, například v Německu. Tam měl problém kvůli tomu, že německá legislativa na ochranu soukromí je poměrně silná. My jsme v našem přístupu řekli, když se díváte na inovace, neměli byste se dívat pouze na technologické inovace, ale také na další dimenze, na institucionální inovace, na obchodní postupy, které jsou velmi relevantní Záleží na tom, jakým způsobem je pojímáno soukromí, jakým způsobem probíhají tyto inovace online. Měli byste se podívat také na to, jakým způsobem uživatelé sehrávají roli v této definici. Především proto, že když se podíváte na sociální média, zjistíte, že uživatelé jsou eh, čím dál důležitější s ohledem na to, jakým způsobem eh, budou další služby rozvíjené, jak budou zohledňovat eh, soukromí. A potom další důležitou věcí je legislativa a regulace. To byl tedy náš konceptuální přístup, poměrně složitý. My jsme se snažili v této zprávě ukázat, že všechny tyto prvky, pokud je vezmete dohromady, vrhnou určité světlo na to, jak tento vztah eh, mezi internetovými inovacemi a soukromým se rozvíjí, jakým způsobem se vyvíjí. Hlavní věc, kterou vidíte v naší zprávě, je takové shrnutí toho, jakým způsobem by se tyto věci měly slučovat a my jsme se nevyhnuli závěrům, že když se na to podíváte takto komplexně, tak vidíte, že soukromí je inovacemi ohrožováno. Je zde negativní vztah mezi inovacemi a soukromím a my jsme se snažili tento závěr rozpracovat v dalších podzávěrech. Dopady omezující soukromí. Vypadá to tak, že když se podíváte na hnací cílů těchto nových inovací. Jedná se o služby, které jsou založeny na soukromých informacích. Pozorujete to také na Světovém obchodním fóru, Světovém ekonomickém fóru. Tam v podstatě se hovoří o tom, že osobní údaje se stávají takovou hnací silou ekonomiky a v podstatě všechny složky využívají osobních informací a informací umožňujících identifikovat jednotlivé osoby tak, aby služby byly co nejvíce personalizovány. A to z hlediska ochrany soukromí je samozřejmě hrozba. Nenašli jsme mnoho příkladů toho, jakým způsobem by inovace mohla posílit systémy a technologie na ochranu soukromí. K tomu se taky ještě dostaneme a to, jak, pokud jak jde o technologie nebo také zkušenosti, které najdete v podstatě všude. Všude se objevují nějaké příklady toho, jak se služby snaží, snaží vyvíjet, aby brali v úvahu tyto aspekty na podporu soukromí. Určitě to je možné. Eh, pátý příklad to je biometrika, to je velmi zajímavé téma. Tam, téma, tam se také ukazuje, jakým způsobem technologie a inovace mohou sehrávat roli v, ochranu, v ochraně soukromí. Nicméně to neodstraní všechny ty ostatní příklady, o kterých jsme hovořili, že obecně inovace ohrožují soukromí. Druhý podzávěr je, že inovátoři se obyčejně dívají na soukromí jako takové omezení. Je to pro ně spíše určitý náklad, který musí zaplatit. A to jak na straně organizace, tak na straně technologie musí přijímat různá opatření na ochranu soukromí. Jsou to částečně organizační aspekty a ty prostě stojí peníze. Potom, když se podíváme na závěry o objevujících se nebo rozvíjecích se technologiích, tak se podíváme na ty případy, jakým způsobem se tyto technologie rozvíjejí a co můžeme říci k inovacím. Na jedné straně zde pozorujeme konvergenci internetových a dalších technologií, které ještě zvyšují problémy se soukromím. Bude ovlivněno více lidí. Pokud se podíváte na cloud computing nebo služby zaměřené nebo založené na lokalizaci, je jasné, že všechny tyto služby potřebují informace, osobní informace, aby tyto služby byly ziskové. A když ti to poskytovatelé služeb eh, musí určitým způsobem do toho začlenit eh, možnosti na ochranu soukromí, tak to pro ně znamená náklady. Potom zde máme genetické údaje, to je velmi citlivé z hlediska ochrany soukromí. Pokud se podíváte na závěry čtyři technologie, které jsou přátelské nebo tedy eh, vhodné z hlediska ochrany soukromí, ty se tedy rozvíjejí máme jeden zajímavý příklad, kde ochrana soukromí a inovace jdou ruku v ruce. Jedná se o technologie, které nevyžadují vzdělování zvláštních osobních údajů. Máme pár takových příkladů sociálních médií a tak dále, kde se organizace snaží vytvářet prostor pro skladování údajů a tak dále, nicméně jsou to takzvané niky na trhu a je pro ně velmi obtížné dostat se na celkový trh a být všude akceptováni. Pokud se podíváte na závěr z hlediska obchodních postupů, tak ty věci budou pokračovat. Samozřejmě nové obchodní postupy zdůrazňují ziskové používání těchto osobních údajů a Soukromí je úplně na druhé koleji. Osobní informace jsou věci, které eh, jsou používány samozřejmě s dodržováním eh, zákonu na ochranu soukromí, ale pokud vypustíte tuto část, tak vidíte, že v těch nových eh, obchodních modelech je spousta peněz. Je těžké vytvořit ziskový obchodní postup, který by se zaměřoval na zavádění řešení, které jsou vhodné z hlediska ochrany osobních údajů a soukromí. Některé podniky se snaží něco takového vyvíjet ovšem za peníze a spotřebitelé většinou nejsou ochotni platit. Ve zprávě si můžete přečíst, že jedna z věcí je, když se podíváte na všechny experimenty, které probíhají v této oblasti, tak vidíte, že lidé jsou ochotni si vybrat službu, která bude více chránit jejich soukromí, ovšem pokud je to nebude stát nic navíc. Protože pokud už do toho vstupují nějaké peníze, tak lidé si tu službu neberou, nevybírají, to je trochu paradox a to souvisí tedy se závěrem číslo 7, že povědomí uživatelů o možných eh, případech porušování soukromí kvůli internetovým inovacím je nízké. Takže většina lidí zase nemá takovou velkou starost o své soukromí. Když se na to podíváte velmi zblízka, tak to znamená, že pokud mají na výběr a často na výběr mají, a tak si tedy vyberou tu vhodnější alternativu z hlediska ochrany soukromí, ovšem pokud je to nic nestojí. A to má dopad na poskytovatele služeb. Většinou pro ně není příliš důležité vytvářet technologie, které budou více chránit soukromí, nebo tedy řešení, která budou více chránit soukromí. To souvisí se závěrem 9, kde se říká, že zatím Legislativa na ochranu soukromí hraje svou roli, ale v této chvíli náklady a pravděpodobnost, že budete přistiženi při tom, že ohrožujete soukromí, je tak nízká, že když to porovnáte s náklady, tak eh, to není příliš velká motivace. Když se na to podíváte eh, z hlediska desátého závěru, měla by být eh, Kdyby tedy měla být přijata určitá opatření na ochranu soukromí, vyžaduje to politický zásah. To neznamená, že by se neodehrávaly v oblasti autoregulace nějaké iniciativy, ale našli jsme jen velmi málo příkladů, jako režimy opt-in a opt-out, ale ty nejsou dostatečné k tomu, aby se omezilo používání těchto osobních eh, informací. To je tedy ta má eh, část eh, studie. Bylo to tedy až po ty závěry, 13 minut, to je podle mě dokonalé, paní předsedkyně, a teď rád předám slovo svému kolegovi Jonathanu Kejvovi, který přednese doporučení pro parlament. Thank you very much. Děkuji vám, Martine, děkuji vám, paní předsedající, a díky všem hostům, kteří přišli si nás poslechnout. Hovoříme-li o doporučeních, tak eh, ve zprávě se snažíme ta doporučení zaměřit na aktivitu a na podrobnosti. Ale já se pokusím eh, podívat se na takovou vyšší úroveň, třeba tím pak vyprovokuji nějakou rozpravu nebo pro ní alespoň přenechám prostor. Jednak eh, soukromí jako právo je zakotveno v evropské politice jako základní lidské právo což znamená, že ji nelze, nelze přenést a nelze jej nijak zneužívat ani upravovat. Na druhou stranu v USA a v jiných částech světa, a dokonce i v některých částech Evropy, je soukromý hospodářským právem, nebo alespoň soukromé informace e, mají hospodářskou hodnotu. A jedna z věcí, která se zdá být jasnou, je, že je zde jakýsi konflikt režimu. Máme určitou část, kde se toto považuje za lidské základní právo, a druhou část světa, kde se to považuje za právo hospodářské. A tím můžeme dospět do situace, kdy nebude chráněno ani jedno právo. Ehm, bude docházet k tomu, že se bude využívat hodnota hospodářská eh, těchto, těchto dat a mimo danou sféru, kde se toto právo považuje za eh, lidské právo, bude toto právo také zneužitelné. Mark zmínil Google, ale nejde jenom o Street View, zobrazení ulic, kdy lupiči vidí vlastně až vám do pokoje. Je to ale také služba jako G-Stumbler, je to eh, například Tumblr, který sbírá informace z nezabezpečených sítí a nahrává je na server ve Spojených státech. A tyto věci už známe několik měsíců a za tu dobu už se ty informace samozřejmě využívají. Takže vlastně vůbec není jasné, jestli to vůbec povede ke škodám nebo vůbec k čemu to povede. Eh, soukromí vnímáme často jako právo jednotlivců, ale ono to tak není. Když používáte cloud computing, tak aktivita providera té platformy eh, sbírá informace o těch aktivitách, které já dělám. Jsou to ovšem mé soukromé informace, protože je dělám já, ale pro ně to jsou informace o provozu služby. A pakliže my se budeme bavit, tak eh, každý můžeme mít jiný názor. V podstatě já budu mít zájem na ochraně dat a vy budete mít zájem na tom, abyste ta data využili. A vzájemně se chceme ochránit. Ovšem, eh, pakliže například já nezbírám informace, které informují, identifikují vás jako osobu, ale eh, třeba vás identifikují, já nevím, v nějakém užším souvislosti, ať už podle etnicity nebo demografických vzorců nebo vůbec podle místa bydliště, tak všechny ty věci eh, vlastně můžu udělat, pakliže vás můžu identifikovat. Mohu vám omezit svobodu, mohu se zmocnit vašeho majetku a tak dále, tak podobně. Takže možná, že bude potřeba přestat o tomto přemýšlet jako o statku jednotlivce, ale začít o tom přemýšlet jako o statku aspoň částečně veřejném. Soukromí se často nahlíží z hlediska ochrany osobních údajů, což je takový artefakt z minulosti, je to artefakt ze světa, kdy se věci děly offline, mimo internet, kde v podstatě naše identita byla sada záznamu, ale jakmile přejdete online, tak informace, které jsou relevantní, mohou být informace vytvářené třeba už jenom tím, že se připojíte k internetu. To nejsou žádná stará data, která si přinášíte sebou. Když jdu někam na webovou stránku, tak se mi tam nabídnou informace. Já na ně nějak reaguji, a tím určím, co uvidím jako další obrazovku, jaký typ informací se mi zobrazí. A důsledky eh, toho jsou, že soukromí mé aktivity, svoboda mé aktivity se upravuje. Má aktivita má morální dopady. Ale ty určuje systém, takže v podstatě nejde o data, jde o jiné prvky, včetně toho nejstaršího práva, práva e, být, nechat na poko- být nechan na pokoji je to v podstatě situace, kdy mě neustále někdo sleduje. Máme zde pak tedy několik doporučení, kdy je potřeba zvážit, zda náš legislativní a regulační rámec, ten způsob, jakým se harmonizujeme s ostatními institucemi na světě, zohledňuje stejné faktory a to stejně efektivně jako my. Další věc, například to jsou ty zákony o souborech cookie, Máme zde pojem, že informovaný souhlas je důležitý benchmark, podle kterého se řídí zásahy do veřejné sféry. To znamená, nějakým způsobem cítíme, že pak, když lidé mohou informovaně rozhodovat o tom, co dělají, tak to, co pak udělají, je v pořádku. A pak je na státu, aby zajistil, že lidé vědí, co vlastně dělají. Ale v případě informací a zejména informací proudících na internetu a kde eh, ty informace mohou přežívat ne třeba v původní formě, ale ve formě nějakých posudků na naši osobu nebo ve formě jejich využívání v nových biznisových modelech a v nových technologiích, které třeba dnes vůbec ještě neexistují nebo neexistovaly v momentě, kdy ty informace byly zaznamenány v té nekonečné paměti internetu samozřejmě nekonečně dlouhé, ale, ale útržkovité, protože některé věci se dají zapomenout, že ano? Eh, tak nemůžeme vědět, eh, zda dáváme informovaný souhlas, protože nevíme, s čím souhlasíme, že ano? Konec konců lidé se mění v průběhu života, protože mé soukromí jakožto dospělého e, bylo nějakým způsobem ovlivněno mými aktivitami v mládí. A člověk se nemůže chránit sám před sebou. Můžeme přijmout pravidla o tom, že se má člověk nechat na pokoji, ale e, pak, když ta pravidla nebudou pomáhat lidem dělat informovaná rozhodnutí, tak nebudou v podstatě vůbec efektivní. Další věc, kterou musíme zmínit. Eh, když vytváříme informovaný souhlas a tak dále, vytváří to také břemena, kromě práv. Musíme se ptát, zda to jsou proporcionální nástroje, efektivní nástroje a efektivně distribuované nástroje. Eh, dnes ráno ICL ve Velké Británii rozhodlo, že implementace směrnice o souborech cookie neznamená, že si musíte získat souhlas všech stran na umístění souborů cookie na každou webovou stránku, kde, která se prohlíží, ale že půjde pouze o určité informace, které se a priori považují za citlivé. A to je změna implementace zákona a není uniformní eh, ani v evropském prostoru. A tím pádem to už má konotace pro jednotný trh, má to konotace pro efektivní ochranu konkrétních lidských práv. Já ještě jsem u prvního bodu, pane kolego, ale eh, asi ho už brzy opustím možná. Eh, další úvaha je taková, že řešení nemusí být v zákonech, ale v tom, že lidé budou mít nástroje, které jim umožní eh, ovládat vlastní informace. A je zde určitá tenze mezi nástroji, které se lidem dávají, například ty politiky pro pro soukromí, eh, pro velké firmy jako je Google a Facebook a je rozdíl v tom, jakým způsobem lidé tyto nástroje využívají. Na druhou stranu máme zde určitá řešení privacy by design, která v podstatě z definice jsou naprosto netransparentní a nabízejí úplně jiný způsob ochrany soukromí z jiných stran. Nejsou to ovšem eh, technologie s veřejným mandátem, my chceme naopak, aby nové technologie reagovaly na nové trendy, že ano? A je potřeba také uznat, že pakliže předejmeme své modely, například ten model informovaného eh, souhlasu, tak pakliže se lidé začnou bát nebo začnou přehnaně reagovat proti určitým věcem, tak ta jejich chování není v podstatě standardní a potřebuje ochranu zákonem. To znamená, standardní racionální rozhodovací modely nám asi nepomůžou. Druhá sada doporučení se týká konkrétních pravidel a regulací. A na tom eh, to, to nebudu příliš rozvádět. Já chci pouze poznamenat to, že pravidla vytvořená jakýmkoliv kompetentním úřadem neexistují ve váku. Jsou zde jiné strany, jako samoregulátoři, eh, jaké zmínil Mark, nebo spoluregulátoři, eh, v soukromém sektoru a ve veřejném sektoru, kdy dochází k interakci. Že ano? To je například to ustanovení Safe Harbor v Americe. Evropa to může považovat za vládní zákon, eh, ale ono to tím zákonem není. Ono se stane pouze to, že ministerstvo obchodu USA v podstatě podporuje eh, samoregulační chování partnerů na internetu tím, že bude proskoumávat stížnosti eh, jednoho člena této skupiny proti jinému členu. Není to žádný monitoring, není to žádné vynucování politik a není to tedy zákon. Takže i to je potřeba zohlednit. Jiné oblasti, kde se toto děje, například v případě konfliktu politik, například v oblasti environmentální politiky. Jedna oblast, která se dotýká internetu, jsou například ty chytré sítě a chytré, eh, chytré elektroměry, protože ty říkají, kdo je kde a co vlastně dělá. Je zde tedy určitá tenze mezi environmentální politikou a ochranou soukromí, což je možná také něco, co je potřeba zohlednit při eh, koordinačních aktivitách, které umožní zachování soudržnosti interního regulačního balíčku. Další věc. Mnoho z předpokladů, které se týkají ochrany soukromí a které podporují naše regulace, pocházejí z doby, kdy ty věci, které se dělaly na internetu, měly poměrně úzký rozsah, nebo aspoň byly definovatelné. Máme například ochranu soukromí pro komunikaci mezi dvěma lidmi. Ovšem netýká se to spoluvytváření obsahu lidmi na sociálních sítích nebo v podobném prostředí, kdy například to není ten případ, kdy já posílám zprávu vám, kdy v podstatě ta zpráva je soukromé, soukromá věc mezi námi, ale ta interakce se otvírá všem a toto samotné otevření je jádrem té aktivity jako takové citlivé. Kdybychom to začali nějakým způsobem chránit, tak se to úplně změní. A nebo je zde o eh, ochrana soukromí při migracích online. Informace online jsou virtuální. Já si mohu například kdykoliv, kdy chci pořídit novou e-mailovou adresu a možná mě nebude úplně zajímat eh, to, že nějaká vláda někde chce od Google informace o mé gmailové adrese. Nicméně e, žijí v prostředí, kde jsou lidé, kteří se o toto velmi zajímají. A i v této oblasti je možná veřejná regulace něco, co bychom měli zvažovat. Možná vznikne potřeba regulovat konkrétní situace, například pokud jde o děti nebo pokud jde o konkrétní obsah, ale může se stát i to, že budeme potřebovat snížit objem regulace a budeme muset umožnit vyšší samoorganizaci například obchod s osobními daty a různé systémy opt-outu a tak dále. Poslední věc, kterou bych v této souvislosti zmínil, je to, že eh, vlastně v této studii jenom odhadujeme toky informací online. Jedna z věcí, která se klidně může stát, je to, že v doméně internetu dojde k vylepšení mechanismu dohledu, eh, pokud je o plnění pravidel. Možná bude možné sledovat přístup k informacím. Momentálně, když eh, mě dáte kontrolu nad mými informacemi, já nemám žádný způsob, jak dohledat, co se s těmi informacemi stane. Já, se, eh, já zkrátka mohu jenom zabraňovat jejich transferu. To může stačit a v USA eh, je ten takzvaný projekt Nebula, což je nová internetová infrastruktura založená v cloudu a je to v podstatě velké datové centrum, které bude řídit migraci vašich dat a bude řídit to, co se bude s nimi dít. Takže místo toho, aby se v podstatě zabraňovalo přenosu dat, se ten přenos kontroluje. A poslední sada doporučení se týká toho, že se svět mění. A zde ta tenze mezi eh, inovacemi a soukromím je velmi, eh, velmi zdůrazněna. V německém tisku se nedávno objevil článek o Marku Zuckerbergovi a říkalo se, že jako malý startup v Německu se stejnou ambicí, jako měl on, byste neměli šanci na trhu uspět. Což znamená, že ta tenze mezi inovací a ochranou soukromí je velmi důležitá. Je potřeba občas se, po, se podívat, jak se věci vyvíjejí, než je začneme regulovat. V jiných případech je naopak nutno jasně sdělit, jaké jsou nedostatky, jaká jsou hlavní pravidla, která se prostě nebudou porušovat, ale jinak tomu necháme volné ruce. A je to právě tato kombinace, kombinace vedení a přizpůsobitelnosti, což je asi ta největší výzva, před kterou vlády v tomto ohledu stojí. Eh, soukromí je určitý způsob, jak věci uzavřít. Ovšem může to vytvořit také prostředí s důvěrou, což nám umožní sdílet nápady, sdílet myšlenky a nejenom vytyčovat si vlastnictví nad věcmi, o kterých vlastně ani nevíme, co jsou. A to je právě genius loci internetu. A v, jako v mnoha jiných případech by bylo velmi nešťastné, kdyby naše reakce na vývoj internetu když tedy eh, chudáci spotřebitelé křičí, že potřebují ochranu před poskytovateli internetových služeb, by nás vedlo k tomu, že zaujmeme jakousi aktiv, jakési aktivnější postavení a budeme vypracovávat alternativní řešení. Jako třeba takovéto různé veřejné šifrování na ochranu našeho soukromí. A nakonec eh, vztahy, které v podstatě podléhají soukromí v této doméně, se také mění. Velcí poskytovatelé služeb, a já vím, že tento výbor eh, hovoří o eh, obchodní dohodě proti padělání, o dohodě akta, ovšem eh, zájem veřejnosti vlád a různých průmyslových sektorů může způsobit to, že vzhledem k vzniku nových technologií bude potřeba redefinovat eh, nebo znovu přiřadit určité role a tím já už skončím, dámy a pánové, a e, dali bychom prostor pro diskusy. E, doufám, že máte všichni kopie prezentací. Na poslední straně prezentace naleznete kontaktní údaje. Pak, když se s námi budete chtít spojit, rádi vám odpovíme. Děkuji za pozornost. Děkuji, vyslechli jsme si oba řečníky. Chce někdo položit nějakou otázku přítomným řečníkům? Prosím. Dostęp do danych Přístup k osobovým údajům se určitě pojí s velikým odhalením soukromí. A já proto mám otázku, která se objevuje velmi často. Nakolik přístup k těmto soukromým údajům může být nebezpečný? Vy jste hovořil o tom, že rozvoj techniky může mít také vliv na to, že ne vždy existuje možnost eh, rozhodnout se v internetu nebo zajistit na internetu, aby tyto údaje neunikaly. Tady nehovoříme pouze o tom, že někdo se dívá třeba na internetové stránky nebo používá e-mail, anebo takto získá informace, které mu nepatří. Ale velmi nebezpečné jsou ty věci, které se také řeší přes internet. Jedná se o osobní údaje, které souvisejí s financemi. Banky teď používají internet i k různým bankovním transakcím, takže mě by zajímalo, zda nám můžete říci, jakým způsobem se připravujete na to, aby tyto údaje nemohly uniknout, protože ty jsou velmi soukromé údaje, velmi často jsou to údaje, které souvisí nejen s finančními operacemi na vlastním účtu, ale často také s přístupem do, k mnohem většímu objemu dat, velmi soukromých, které slouží jen pro potřeby dané banky. Mě by zajímalo, nakolik je možné zajistit zabezpečení před nějakými hackery, kteří využívají metody eh, různého proniknutí na soukromé účty prostřednictvím internetu, získávají tak eh, informace. A nejde jenom o to, aby využívali tyto finance a tak dále, ale třeba získávají i osobní údaje pro poskytovatele reklamy. Tak to je tato otázka. Jak si myslíte, jakým směrem bychom měli jít eh, pokud jde o ochranu soukromí a jak je možno toto soukromí zajistit, protože Porušení tohoto soukromí může souviset s velikým nebezpečím a to vůbec nemluvím o tom, že se může jednat například o údaje, které si soukromně vyměňují odborníci, například odbornice na mezinárodní politiku, ale nejen, například ti, kteří se zabývají otázkami spojenými s obranou, s vojenskými otázkami. I tyto zprávy se předávají přes internet prostřednictvím privátní pošty. Někdy je to forma diskuse, někdy je to jen jednostranná komunikace. A jak tyto údaje, které eh, jsou soukromé, mohou uniknout a jak mohou tedy způsobit nebezpečí? Děkuji. Okay. Hmm. Well, thank you very much for your uh, very intriguing uh, and I'm sorry. sorry. Ci sono altre... Ještě někdo jiný se hlásí s nějakou otázkou? Někdo si nechce vzít slovo? Dobře, tak tím uzavírám debatu a dám na závěr slovo našim dvěma vystupujícím. Každý z nich má sedm minut, prosím. Well, thank you very much. And thank you very much for your uh, very intriguing and... Děkuji. Děkuji za tuto uh, velmi zajímavou a intrigující otázku. Promiňte, paní předsedkyně, já jsem si hned nevšimnul, že ještě není uzavřena debata. Zmínila jste celou řadu věcí, které ve zprávě a ve studii jsme se snažili také zohlednit. Vy chcete upřesnit uh, takovým političtějším způsobem, který je také velmi sociálně zodpovědný, protože je to věc, eh, která teď hodně lidí zajímá. Jak to teď funguje? Já vám dám odpověď, která se zaměřuje na technologické prvky a obchodní postupy. Tak, jak existují dnes, eh, přináší určitou část řešení a pan profesor Cave bude potom pokračovat spíše s ohledem na legislativu a regulaci. Hlavní věc je transparentnost, jaká úroveň transparentnosti existuje a jak to vypadá s kontrolou a se souhlasem. To jsou klíčové prvky legislativy na ochranu soukromí, které v současné době existují. My jsme ve studii zjistili, že když se podíváte na věci, které se dnes odehrávají. Vidíte zde určitou mainstreamovou aktivitu, která tak trochu konfrontuje tu transparentnost, obou stranou transparentnost. Lidé jsou velmi transparentní, pokud jde o sdělování osobních údajů firmám, ale ty firmy s těmi údaji zacházejí velmi netransparentně. Měli bychom mít tuto dvojí transparentnost, aby obě strany jednaly transparentně a aby zde byla možnost kontroly ze strany občanů, aby viděli, co se děje z jejich údají. To je tedy jedna věc, ale eh, v těch eh, určitých eh, omezených trzích se objevují věci, které to alespoň tedy částečně řeší. Jedná se o skladování osobních údajů, tam pozorujete, že některé organizace se snaží vytvářet řešení, která by určitým způsobem měla reagovat na ten fakt, že ty údaje tam prostě jsou a jsou dostupné všem. Mělo by to tedy potlačit tento fakt. A tyto věci se odehrávají v různých zemích. Vidíte, že některé podniky se snaží vytvářet technologická řešení a obchodní modely, která jsou alternativou k těm existujícím. Například v Nizozemsku bych mohl uvést několik příkladů, ale jsou to opravdu jen eh, malé, omezené, ojedinělé trhy. Jak eh, je přenést do reality a do hlavních trhů? Musí se odehrát celá řada věcí zároveň, současně. A to je spíše politická věc, k tomu se vyjádří můj kolega za chvíli, ale určitě to souhlasí s tím, zda zde tedy bude metoda cukru a byče, jak bude vypadat ten cukr, jak bude vypadat ten byč, možnosti rozvíjet infrastruktury, na to, jak chránit údaje, tak samozřejmě existují, když hovoříte s organizacemi, které se snaží tyto věci rozvíjet, například eh, reklamní organizace. Pro ně je velmi důležité, aby měli k dispozici všechny údaje, které mohou eh, vlastnit. Takže to je to je jasné, tam jde o to využít všechny ty údaje, musíte si být jistí, že je dokážete všechny eh, využít. Jedním způsobem, jak ukázat, že tyto obchodní modely a tyto technologické, technologická řešení jsou dostupná a nabízejí možnost uplatňování různých alternativ. Další věc je, že musíte připustit, že úroveň bezpečnosti různých služeb zatím ještě není na té úrovni, jak jsme si představovali. Dochází k celé řadě incidentů, které svědčí o nedostatku jakýchkoliv, byť minimálních, bezpečnostních požadavků. Například eh, SQL, což je jeden způsob, eh, jak eh, dostat kódy do programu. To jsou věci, které se odehrávají každý den. Vůbec to nesouhlasí nebo nesouvisí s postupy na ochranu soukromí. Souvisí to se špatným programováním. Bohužel špatné programování pořád ještě existuje. Pořád to ještě existuje a bohužel lidé se nechovají dostatečně eh, zodpovědně, tak jak by se od nich dalo očekávat, vzhledem k tomu, v jaké organizaci pracují. Děkuji. Děkuji. To je opravdu teď výjimečná záležitost, která se odehraje, protože už jsme uzavřeli debatu, nicméně ještě eh, jedna kolegyně se přihlásila s otázkou, takže já jí dám ještě jednou možnost. Prosím, paní Andersdotter. Um, you, Děkuji vám, paní předsedkyně, že jste mi dala ještě možnost zeptat se na pár věcí. Eh, já si tak říkám, při přípravě té studie zjistili jste nějaké vzorce inovací v eh, podnikách zabývajících se online službami v Evropě vzhledem k americkým službám, eh, pokud jde o evropskou legislativu a versus americká legislativa. Případně, jaké jsou rozdíly v tom, jak se tyto subjekty chovají? Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát. Nějaké rozdíly jsou. Některé jsou jasné, tedy co do toho, jak velcí poskytovatelé internetových služeb pracují podstatě jde říci, že eh, v oblasti internetu Evropa zaostává jak v business modelech a inovacích služeb v celé této sféře, ne pouze v oblasti ochrany soukromí. A to z celé řady důvodů, které asi všichni víceméně chápeme a v podstatě neustále odsuzujeme a chceme je nějak napravit a moc nám to nejde. Ovšem je také pravda, že zde je určitá podkladná struktura důvěry, která je jaksi podložím právních předpisů, která pohání tento rozvoj v tom smyslu, že ten stupeň, do jakého veřejné subjekty nebo soukromé objekty mají důvěru občanů a mají tím pádem možnost porušovat soukromí nebo naopak zavádět technologie na ochranu soukromí a omezovat je, eh, tak ten stupeň je jiný v Evropě a v USA. V Evropě se to stává, se stává častěji to, že lidé přijímají a chápají to, že vlády mají přístup ke všem možným typům dat a kromě toho provádějí eh, datový meshing, to znamená združování dat a sesíťovávání dat o vás a o dalších a že toto je naprosto legitimní věc. Na druhou stranu, eh, jedna z inovací je, že vlády provádějí outsourcing eh, svých aktivit do firm v soukromém sektoru, takže zde je možně, eh, možný invazivní přístup, což ale představuje inovaci business modelu. Tím, že se v podstatě privatizují věci, které jsou ve výchozím stádiu jaksi v rukou vlády. V USA má vláda daleko méně důvěry a firmy mají důvěry daleko více protože eh, v podstatě zde je mnoho případů, eh, které jsou v médiích velmi obšírně pokryty o porušení eh, soukromí. Vede to k tomu, že vláda vytváří velice explicitní politiku a vytváří v podstatě soukromé domény, domény což jsou taková jakoby útočiště, kde máte zajištěnou Eh, zajištěnou, eh, zajištěnou ochranu soukromí tím, že se omezí penzum lidí, které má přístup k této službě. Nicméně nedávné, nedávné studie ukazují, že ochrana, kterou tyto politiky nabízejí, je v nepřímém poměru eh, se stupněm, do jakého jsou tyto politiky efektivně implementovány. To znamená, že ty velké firmy nabízejí zcela jasné volby na ochranu soukromí, ale dělají velmi málo na to, aby to uplatňovali, aby ta pravidla uplatňovali. Takže v podstatě na evropské straně máme takové operační inovace a v Americe je to taková politicky přátelská platforma, nejenom sociálně politická, ale také platforma pro vyhledávače například. Ehm, ehm, mnoho vyhledávačů však pochází také z Evropy. Já si myslím, že to velmi dobře odráží prostředí, které zde panuje. Pak je zde ještě jedna věc, kterou bych rád zmínil a e, ta se netýká přímo konfliktu USA versus Evropa, ale reflektuje oblast, ve které je inovace poměrně výrazná. A v podstatě to navazuje na tu předchozí otázku. Jedna oblast, kde jsou data velice citlivá a kde je velký rozdíl, jsou elektronické záznamy o pacientech, elektronické anamnézy. Eh, zdravotnické informace jsou velmi citlivé, často nejde ani eh, souhlasit s jejich zveřejněním, zejména když jste v ambulanci. A v USA máme velice explicitní právní akt, který eh, ošetřuje sběr zdravotnických dat, ale je zde určitý efekt propojení politik a zároveň v podstatě střed zájmu, dá se to tak říct. Když máte elektronické anamnézy, které nemohou být poskytnuty jiným lékařům, je velmi obtížné eh, v podstatě posílat pacienty za tím správným specialistou nebo do toho správného tržního segmentu. V USA hrají velkou roli zdravotní pojišťovny a jejich přístup k těm elektronickým záznamům je hlavní hnací silou eh, toho, jakým způsobem tyto společnosti přispívají k programům na ochranu osobí. Nicméně, pokud já jako lékař si sepíšu všechno o vás jako o pacientce, tak riskuji, že mi odejdete k někomu jinému, což je pro mě velice nákladné. Pakliže si o vás nesepíšu nic, tak jsem vystaven tomu, že mě někdo osočí s osočí z nekompetentnosti, protože nemám informace, které by pak mohl použít jiný lékař k vašemu ošetřování. Tak eh, jedna z oblastí, kde ochrana osobních dat se velice ostře střetává s, ehm, v podstatě se zákony konkurence. A pakliže eh, chceme individuálně chránit eh, soukromí, je nutné znát behaviorální trendy ve společnosti a to, to zcela dobře využívá phishing takzvané rhybaření, jak se tomu někdy česky říká, kdy v podstatě někdo využívá data vaše proti vám a snaží se, vás, snaží se vaše data tímto odhadnout. Ovšem, eh, tomu nelze zabránit, lidé jsou zkrátka lidé a vždy lidmi budou. Děkuji. No, my děkujeme oběma řečníkům za jejich eh, přítomnost, za studii, kterou zde představili, za informace, které nám dali k dispozici. Děkujeme jim a tím uzavíráme prezentaci vaší práce. Děkuji vám jménem výboru. nostro lavoro prosegue. Budeme teď pokračovat v práci. Máme zde další vystoupení. Prosím vás, kdo nemáte zájem sledovat druhou část našeho dnešního odpoledne, tak prosím opuste tento sál. pomeriggio. Perfettamente, sì, sì, sì. Bene, allora abbiamo... Je zde s námi pan profesor Potočník, který je ředitelem Agentury pro spolupráci energetických regulátorů ACER, a který zde dnes se s námi stráví hodinu věnovanou práci na úvod. Má 20-minutovou prezentaci pohovoří o tom, co se odehrálo od eh, našeho posledního setkání, to znamená v červenci minulého roku zde v ITRE. Dávám mu tedy slovo. Je nás zde málo, ale budeme dávat velký pozor. Prosím, pane profesore. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně, za příležitost eh, prezentovat eh, dnes aktivity naší agentury a výzvy, které před námi stojí. S vaším dovolením budu pokračovat anglicky. Vážení poslanci, dámy a pánové, je mi velkou ctí a obrovským privilegiem moci zde býti a prezentovat zde aktivity agentury ACER pro spolupráci regulačních subjektů v oblasti energetiky. V nedávné době, konkrétně v loňském roce v červenci, eh, jsem měl příležitost účastnit se velmi podobného setkání. Musím omluvit Lorda Mora, který doufal, že zde bude moci být mezi námi, ale nakonec nemohl dorazit. V loňském roce, když jsem tu byl, tak jsem říkal, že nabíráme zaměstnance agentury a s potěšením mohu říci, že do konce roku jsme nábor v podstatě dokončili, to znamená nábor toho prvního kontingentu zaměstnanců, což byl ten objem zaměstnanců, který eh, byl uveden ve směrnici o nás. Rovněž jsme také určili všechny eh, komise, dovolací radu například, ta poprvé zasedala v prosinci loňského roku, to znamená naše agentura je teď plně funkční ve všech svých ohledech. Ovšem zatím ne, jsme nedosáhli jaksi cestovní rychlosti, aby se tak řeklo, protože od té doby, kdy byla naše agentura založena, kdy ta zakládací směrnice, kdy to zakládací nařízení bylo vydáno, eh, jsme dostali několik nových povinností. Samozřejmě si uvědomujeme, že zde máme nařízení o integritě trhu a transparentnosti, které bylo přijato na konci loňského roku a vstoupilo v platnost 28. prosince 2011. Eh, rovněž eh, agentura dostala dodatečné odpovědnosti podle navrhovaného nařízení, pokud jde o eh, pokyny pro transevropské energetické infrastrukturní sítě, což je něco, co se momentálně diskutuje. A bude to odkazovat na naši možnou roli a odpovědnost podle toho nejnovějšího znění. Rád bych využil tuto příležitost, abych poděkoval Evropskému parlamentu za vytrvalou důvěru v naši agenturu během jednání o této legislativě. Jak víte, původní působnost naší agentury se týkala v podstatě pouze integrace energetických trhů. A tím pádem naše hlavní aktivity podle našeho zakládajícího nařízení se týkají eh, desetiletého eh, plánu na rozvoj sítě, což představuje zásadní nástroje pro rozvoj sítí. Toto pak bude východiskem eh, pro projekty ve společném zájmu, nebo alespoň to tak zatím vypadá. Eh, náš podíl, eh, myslím, v tomto bude velice důležitý pro celkovou tuto aktivitu. Posledních eh, několik měsíců také hovoříme o eh, rámcových pokynech a síťových kódech, což je společný balíček, v rámci kterého se budou zavádět společná, společná pravidla pro evropský energetický trh. V podstatě nebudeme mít harmonizovaná pravidla, ale stejná pravidla, shodná pravidla. Agentura připravuje rámcové pokyny, k tomu se teď za chvilku vrátím. Eh, podporujeme samozřejmě také spolupráci regulačních agentur, provádíme i monitoring, což je eh, funkce, která byla ještě podpořena v rámci našeho pole působnosti. Velmi stručně, co děláme v těch posledních 15 měsících, co jsme dělali? V podstatě jsme měli čtyři hlavní rámcové pokyny, eh, čtvery rámcové pokyny a troje už jsme vydali a ten čtvrtý balíček se vydá letos v létě. Teď jsme pro něj dokončili konzultační procedury. Toto jsou ty základní rámcové pokynové balíčky. Eh, samozřejmě budou vypracovány i případné síťové kódy pro integraci trhu s elektřinou. Eh, já se k tomu vrátím, až budu hovořit o plánech na příští rok. Pokud jde o plyn, tam jsme vydali už dvoje důležité pokyny, pokud jde o alokace kapacit a vyváženost sítí. Teď provádíme třetí ohledně interoperability a výměny dat a zahajujeme práci na čtvrtém balíčku. To znamená, že do konce roku plánujeme vydání osmi balíčků Eh, rámcových opatření, která považujeme za páteřní pokyny pro integraci evropských trhů. Rovněž jsme vydali celou řadu stanovisek, já nebudu zabíhat do podrobností, ale zdůraznil bych jenom dvě věci na tomto snímku. Jednak stanovisko k eh, desetiletému plánu pro rozvoj plynových sítí Ehm, v něm jsme zdůraznili důležitost desetiletého plánu a e, pak bude následovat stanovisko k plánům pro, elektrickou, pro elektrické sítě. To bude vydáno e, v letošním roce, ono se to tak úplně ne, e, nepotkává, protože zkrátka tyto dva plány nejsou dělány souběžně. Ovšem je to velice důležitý nástroj. Poprvé vidíme v Evropě skutečně evropský rozměr v plánování rozvoje sítí, což je přesně to, co chceme podporovat. Chceme podporovat ehm, pokročilé postupy v rámci těchto balíčků. A pak mi dovolte zdůraznit ještě poslední řádek, to je to doporučení na tomto snímku, eh, což bylo první doporučení, které bylo vydáno z naší vlastní iniciativy, pokud jde o regulační režim pro eh, práva na finanční přenosy což je velice technický nástroj, který zajišťuje, aby eh, ostatní nástroje nespadaly do obecných ustanovení finančního nařízení. Ačkoliv eh, tady mluvíme o finančních právech, tak je, jsou to práva pro energetický sektor. Teď tedy to naše pole působnosti. Eh, pardon, teď, teď, teď, teď remit. Vy o tom jistě víte víš, víc než já. Eh, Remit vstoupil v platnost v prosinci loňského roku. Některá tato ustanovení byla okamžitě platná. V podstatě eh, zde šlo o zákaz vnitřního obchodování a zneužívání trhu, to platilo od začátku. Pak zde byly také závazky například pro eh, aktéry na trhu v tom smyslu, že musí informovat o Eh, jakémkoliv spoždění publikací eh, důležitých informací. A pak šlo také o stanovení obchodních míst, o to, že prostředníci v transakcích musí okamžitě informovat o jakémkoliv porušení těchto zákazů. Proč to zdůrazňuji? Protože zejména v těchto dvou věcech jsme my poskytovali podporu vlastně už od dne jedna pro všechny zúčastněné aktéry. Brzy eh, přijdou první termíny. V podstatě do konce příštího, příštího měsíce bude muset agentura vydat datový formát pro přenos registrací, eh, registračních dat z národních registrů do registrů evropských. Ty evropské registry jsou novým nástrojem, který byl přidán eh, v průběhu jednání v Evropském parlamentu a na kterém už pracujeme. Pak později, podle toho, jak to půjde s prováděcími akty, budeme muset eh, definovat, no, respektive nejprve registrovat eh, aktéry na trhu a poté eh, spustit monitorovací systém. K tomu se také ještě vrátím. Tak tady je přehled toho, co už jsme udělali. Já opět nebudu mluvit podrobně, Podklady máte k dispozici, je to v podstatě jenom takové schrnutí. Já bych jen zdůraznil a omlouvám se, eh, že to poslední datum eh, na snímku je 29. června. To je datum, kdy spustíme ten datový formát pro registraci aktérů na trhu, což je dosti důležité eh, pro trh jako takový a důležité byly podobně i ty pokyny, které jsme vydali na konci loňského roku, ty se týkaly interpretace jednotlivých definicí fremitu. To není závazné, protože agentura nemá takovouto pravomoc. Je to v podstatě cíleno hlavně na národní regulační agentury, ale e, ten celý sektor to vnímá jako důležité referenční měřítko. Tak, e, teď se podívejme na to, co nás čeká e, v příštích, dejme tomu, 18 měsících. E, zbývají nám tři rámcové pokyny, což je aktivita, kterou dokončíme do konce roku 2012. A s komisí jsme vlastně už odsouhlasili a s provozovateli evropských přenosových systémů jsme se dohodli, že nezačneme pracovat na dalších sadách pokynů, dokud aby se tak řeklo, dokončíme nebo téměř dokončíme práci na těch síťových kódech. Nechceme začínat s dalšími, dalšími tématy, než dokončíme eh, práci na těch, která, eh, která jsme už otevřeli. Jsou to totiž témata velmi relevantní pro dokončení eh, vnitřního trhu s energiemi do roku 2014. Agentura byla vyzvána, aby vypracovala, vypracovala jednotný síťový eh, systém kódu. a my na tom teď pracujeme. Pracujeme na eh, kapacitních alokacích pro plyn a zbývá jich nám ještě 12 dalších. Takže tím se budeme zabývat hlavně. V tom příštím roce a půl budeme poskytovat odůvodněná stanoviska, tak aby tyto síťové kódy mohly být v rámci komitologie přijaty komisí a aby se staly novými závaznými pravidly pro eh, trh s energiemi v Evropě. Rovněž se zabýváme eh, paušály za elektřinu, elektrickými tarify. Jak jste si všimli, ty plynové tarify už máme v programu, teď se budeme zabývat těmi elektrickými tarify. Jsou to velice zajímavá témata ačkoliv vlastně ještě stále musíme plně vyhodnotit, jaký je ten nejlepší zájem ehm, evropského trhu, pokud je o nakládání s těmi závaznými pravidly. Budeme vydávat stanoviska k ehm, desetiletému plánu na rozvoj sítě, nejprve tedy elektřina a poté bude následovat plyn v příštím roce. A zároveň, jak jsem říkal, s největší pravděpodobností budeme zahajovat proces na identifikaci projektů ve společném zájmu a pak se ty dva procesy nějakým způsobem združí. Rovněž zahajujeme své monitorovací aktivity, to v tom tradičním slova smyslu. Je to vlastně odpovědnost, kterou už jsme měli podle eh, zakládajícího nařízení. V podstatě máme sledovat vnitřní trh, zejména přístup na něj, sledování cen a eh, dodržování práv na ochranu spotřebitelů. Jak už jsem zmínil, zahájili jsme implementaci remitu. To jsme vlastně zahájili už dávno předtím, než remit vstoupil v platnost. A kromě registračního formátu, který musíme do konce příštího měsíce definovat, se v druhé polovině roku a v příštím roce budeme zabývat eh, implementací remitu tak, aby vše bylo připraveno na ostrý provoz na, konci roku, eh, na začátku roku 2014. Samozřejmě podle toho, eh, jaké budou k dispozici prostředky, ale k tomu se hned vrátím. Takže to, co nás čeká nejdříve, je tedy doporučení pro komisi, pokud jde o ty eh, záznamy transakcí, což jsou data, která bude agentura sbírat o energetických produktech, se kterými se obchoduje v Evropě. Budeme také muset vypracovat vlastní monitorovací metodologii, a metodiku a budeme muset vypracovat, eh, připravit ten evropský registr a eh, monitorovací mechanismus a metodiky pro něj. Tak, eh, takto se budeme zabývat tím monitoringem. V podstatě sebereme data, provedeme prvotní screening, prvotní analýzu, to jsou tedy ty tři žluto-oranžové obdelníčky, ano, na té hlavní diagonále ty data sebereme, Eh, očekáváme až půl milionu obchodních bodů za den, takže ta data budeme muset nějakým automatickým způsobem zpracovat. A poté, eh, po, tom první, po té první analýze předpokládáme, že se objeví určité podezřelé, nebo řekněme lépe anomální e, události, které se nám zdůrazní a pak se zaměříme na to, co s nimi budeme dělat. Pakliže budeme mít dost prostředků a dost lidí, tak je někdo bude analyzovat. Pakliže ne, budeme se muset spolehnout na to, že se jimi budou zabývat národní regulační agentury. Teď se podívejme na to, co předpokládáme činiti v oblasti Evropského infrastrukturního balíčku a příslušného nařízení, které pravděpodobně vstoupí v platnost na začátku příštího roku, někdy na začátku příštího roku. Předpokládáme, že v rámci procesu identifikace projektu ve společném zájmu budeme vyzváni k tomu, abychom vyhodnotili metodiku, eh, analýzu nákladů eh, a kritéria na regionální úrovni, ale tak ale poté podobně v druhé, na druhé úrovni přeshraniční aspekty těchto projektů. A toto budeme připravovat na konci letošního roku a v, prvních měsících roku příštího. Budeme předpokládáme také požádání o zhodnocení metodik analýzy nákladů a dopadů, eh, kterou budou eh, operátoři používat a nakonec předpokládáme, že se po nás bude, bude chtít poradenství pokud jde o eh, stimulaci tohoto segmentu a pokud jde o dodatečná rizika, která tyto projekty představují. Takže to očekáváme, že nás bude zaměstnávat po příští rok a půl. Pracovní program na příští rok eh, bude připraven velmi brzy. Já ho budu představovat eh, představenstvu a Evropskému parlamentu do konce roku a hovořil jsem o tom s paní předsedkyní. Možná by se dala uspořádat nějaká prezentace tohoto programu v červenci v Bruselu. Teď rozpočet. Takže, protože tady máme poměrně závažné výzvy před sebou. Tady vidíte rozpočet na letošní rok a odhad rozpočtu schválený správní radou na příští rok. Vidíme zde značný nárůst. Eh, ty dvě hlavní položky jsou eh, budovy, protože eh, příští rok budeme za, muset začít platit za naše budovy v Lublaně, které až do letoška byly poskytovány zadarmo slovinskou vládou, a zpracování dat. Samozřejmě zpracování dat to se týká hlavně té implementace remitu. Odhad eh, správní radou, pokud jde o výdaje v příštím roce, je zhruba 12 milionů. Ovšem podle návrhu rozpočtu schváleného Evropskou komisí v Dubnu dostane agentura pouze 9 milionů na příští rok. Což je výzva. Není to jediná výzva. Jsou zde také jiné výzvy. Například v v přístupech a v personálních otázkách. Tady hovořím zejména o těch nových úkolech, které agentura získala, e, to tedy v jednom případě, nebo které nejspíše získá, to je v tom druhém případě. Pokud jde o remit, e, my se v podstatě snažíme o něco, co nikde jinde v Evropě ani ve světě neexistuje. Takovým způsobem, jak to tedy my všechno popisujeme. Určité zkušenosti na národní úrovni jsou, Není jich mnoho, ale na přeshraniční úrovni vlastně zkušenosti nejsou, a to dokonce ani v Americe. I oni se teprve tehdy používají, eh, posouvají k takovému přístupu, který chceme zaujmout i my. A pak je tady ta eh, celá celoevropská eh, dimenze tohoto, této věci, což je ještě komplexnější. Pokud jde o ty transevropské sítě a nařízení o nich, faktem je, že v podstatě bude potřeba toto implementovat ještě předtím, než bude defi- definována metodika, což je dodatečná výzva. Pokud jde o personál, ta rozvaha v remitu předpokládá 15 pracovníků navíc pro ACER. Uvidíme, zda to bude stačit. A v případě eh, toho infrastrukturního balíčku eh, tak tady nám jakýkoliv, jakýkoliv další pracovníci přijdou až teprve v rámci Connecting Europe Facility, nástroje pro propojení Evropy, a to v roce 2014, což znamená, že si budeme nějakou dobu muset poradit bez jakýkoliv dalších lidských zdrojů. A nakonec eh, ty problémy s rozpočtem už jsem zmínil, s penězmi a ty 3 miliony, které nám tam chybí, se v podstatě přesně kryjí s těmi investicemi, které jsme plánovali na Eh, rozvoj IT v souvislosti s Remitem. Což znamená, že ta, ten spuštění ostrého provozu v roce 2014 je do značné míry ohroženo. Pak, když se podíváme do minulosti a Podíváme se na jednotlivé eh, položky v našem rozpočtu. Většinu z nich nemůžeme seškrtat, zkrátka musíme například platit zaměstnancům, musíme platit Ehm, různým správním radám, musíme platit za budovy a ty 3 miliony euro, eh, které jsme plánovali investovat v příštím roce, z nich nám zbyla asi tak půl milion a zkrátka za málo peněz bude tentokrát velmi málo muziky, protože z mála hodně neuděláme. Mohou nám pomoci Národní regulační agentury? Ano, mohou. Eh, oni nám pomáhají a budou nám pomáhat ve střednědobém horizontu. Některé odpovědnosti sdílíme, ovšem i oni mají velmi málo peněz, protože i oni dostali nové úkoly, například v oblasti zkoumání incidentů a vynucování pravidel a často se jejich rozpočet seškrtává, takže i oni se potýkají s problémy. Ale dobré zprávy jsou, světelko na konci tunelu je, a v současnosti služby komise eh, uznaly, že je potřeba naši agenturu financovat zkrátka větším objemem peněz na rok 2013. Momentálně probíhá jednání o tom, jakým způsobem toho lze dosáhnout. Mně bylo zatím řečeno, že jsou dvě možnosti interní transfery nebo dodatečná žádost pro eh, rozpočtové orgány. A pakliže by to tak mělo být, tak my nebudeme nic zdržovat a uděláme vše, co se po nás bude žádat. Každopádně chci ujistit vaši, váš výbor, že ACER se vždy bude snažit víc s dostupnými prostředky co nejlépe. Eh, děkuji vám mnohokrát za pozornost, paní předsedkyně, pakliže bude zájem, rád odpovím jakékoliv dotazy. Děkuji. Děkujeme panu Potočníkovi za jeho zprávu. O slovo požádal jako první v debatě. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane doktore Potočnigu, za vaši prezentaci. Bohužel, ty diapozitivy nemáme úplné v kopii. Mám jen ty liché, takže bychom to měli nějak doplnit ale myslím si, že je to velmi důležitá prezentace, protože musíme usilovat o to, abychom tyto agentury připravili tak, aby byly skutečně evropské. A tím se zvláště odkazuji, i když nejen, na elektrickou síť, která podle mého názoru musí být evropská, právě proto, že pouze na této úrovni a s tím, že bude vytvořena velmi silná a efektivní přenosová soustava, která bude neustále pod vysokým napětím tak jedině tímto způsobem budeme schopni maximalizovat eh, efektivní využití elektrické energie a tím minimalizovat potřebu skladování energie obecně. A to samozřejmě vytváří velmi efektivní systém, ale tento systém musí být evropský. Tento přístup, podle vašeho názoru, tato agentura, která združuje národní regulační orgány, může přinést tyto záruky, že celý systém bude na evropské úrovni efektivně fungovat? Pokud jde o plyn, tak tam jsou problémy, které souvisejí s infrastrukturami na skladování. Takže i zde má otázka, jak to vypadá. Jde to, nejde to? Protože i zde jde o všeobecnou účinnost a já teď hovoříme především o větrné energii, která pořád eh, je velmi variabilní, ale pokud tedy budeme mít eh, takovouto spojnici, která spojí všechny ty větrné parky, tak eh, budeme schopni různým způsobem využívat eh, tuto energii, stejně i vodní energii a budeme moci doplňovat tuto energii a právě vodní energii nebo energii z vodních zdrojů použít jako doplněk větrné energie. Přinese nám tento přístup úspěch, anebo musíme počkat na nějaký jiný nový přístup? Děkuji kolegovi Prodemu a slova má paní Jordan Cizel. Děkuji. Děkuji, pane Potočníku, za vaši velmi zajímavou prezentaci, která nám ukazuje, kolik práce je potřeba za našimi relativně stručnými politickými dokumenty. Takže já vám děkuji za všechnu vaši práci. Jsem velmi ráda, že slyším, že agentura byla správně založena, že zde nejsou žádné problémy ani s personálem, ani s prostorami. Ovšem jediný velký problém je rozpočet. Evropský parlament a evropští politikové vždy byli velmi nakloněni trhu s energií. A já si myslím, že je naší zodpovědností abychom umožnili všem agenturám, které tedy souvisejí s energetickým trhem, aby mohly fungovat, aby mohly pracovat na základě naší legislativy a musíme udělat vše, co bude v našich silách, vše, co bude možné, aby REMIT byl implementován a uplatňován všude v Evropské unii. Takže jsem ráda, že jste nám ukázal dvě možné cesty, jak vyřešit tuto otázku. Mohl byste se trochu více vyjádřit o těchto dvou cestách? Máte nějaká očekávání od Evropského parlamentu? A nebo je to teď vše ve vašich rukou a v rukou Evropské komise. Blíží se to úspěšnému konci nebo úspěšnému řešení problému. A ráda bych se vás zeptala, co je ohroženo, pokud nenajdete řešení. Protože ten rozdíl v rozpočtu je dost podstatný. Ráda bych se vás také zeptala na další otázku. Týká se to liberalizace trhu s energií. Máme rozhodnutí rady o tomto trhu. Liberalizace by měla být uskutečněna v roce 2014 a mě by zajímal váš názor. Jak členské státy postupují s realizací toho třetího liberalizačního balíčku. Děkuji. <laughs> Eh, Dávám slovo kolegovi Balčitisovi a pak nechám pana Rodeho, aby předsedal. Thank you. Ačiū pirmininkė dar už galimybę man suteikti žodį. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, že jste mi dala slovo. Vážený pane řediteli, vy jste zmínil celou řadu problémů, se kterými se dnes potýkáte. Já se plně uvědomuji složitost situace, ve které se nacházíte. A chtěl bych zmínit eh, důležitost eh, vytvoření určitých tržních skupin. Vy jste zmínil také schodek v rozpočtu nějakých 3 eh, milionů eur, ale já si říkám, jestli by nějací poskytovatelé od někud z východu nechtěli zaplatit třeba, já nevím, desetkrát tolik za to, abyste nedělali vůbec nic. A já si myslím, že to je problém, na který bychom se měli zaměřit. Měli bychom na komisi vyvinout tlak, abychom i od nich měli určité závazky v tomto ohledu, tak aby vám nikdo nestěžoval práci anebo neomezoval fungování. Pakliže nebudete schopni získat příslušné vybavení, ať už eh, hardware nebo software, nebude vaše práce k ničemu v podstatě a nebudete moci fungovat. V našem výboru se velice aktivně po dobu zhruba tří let hovořilo o tom, jak je nutné dotvořit společný trh, ale když jde o praktické činnosti, jako je například výměna dat mezi členskými státy v oblasti elektřiny a plynu, tak se ukazuje, že v radě jsou některé členské státy, které jsou velmi neochotné podnikat jakoukoliv výměnu informací a chtěli by vždy, když se objevuje slovíčko musí, tak ho nahradit slovíčkem může. A to jsou přesně ty politické, politizované problémy v energetickém sektoru, protože některé členské státy nechtějí přijít o monopol, že ano, protože mají určité jisté dohody a smlouvy, které jim umožňují získávat energetické zdroje za nižší cenu, a tím pádem bych z celého srdce rád podpořil aktivitu vaší agentury a chtěl bych vás podpořit v tom, abyste vytvořili společná pravidla pro dotvoření společného trhu s energiemi a abyste dosáhli všech těch cílů, které jste, tady, které jste nám sdělil a které nebudu opakovat. Ještě bych se eh, rád zaměřil na jednu věc, to jsou ty národní regulační agentury v členských státech. Ovšem tedy v jiných zemích. Zmínil jste, že toto je problém, ale eh, já se chci zeptat, jak bychom to do budoucna mohli řešit jako společné téma. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Nikoho dalšího na seznamu nemám. A tím pádem dám slovo na panu Potočníkovi. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Hm. Děkuji všem váženým poslancům a poslankyním eh, za otázky a podporu. Vše, co bylo zmíněno, jsou důležitá témata. Trvalo by velmi dlouho vyjádřit se nějakým uspokojivým způsobem eh, eh, k tomu, co bylo uvedeno, ale dovolte mi zmínit stručně alespoň můj pohled na věc. Pane Prody, ono je jedním z cílů vnitřního trhu integrovat národní trhy, nejenom pokud jde o pravidla, ale i pokud jde o infrastrukturu. Momentálně máme dva cíle. 2014 pro integraci trhů pardon, eh, pro integraci pravidel, trhů v podobě pravidel, a pak rok 2015 pro odstranění těch energetických ostrovů. Já už jsem ve své prezentaci zmínil, že jedním z hlavních úkolů naší agentury je poskytovat stanoviska k tomu desetiletému plánu na rozvoj sítí. To je nový nástroj a jak už jsem eh, zmínil, je to poprvé, kdy se rozvoj sítí plánuje na evropské úrovni s velmi výrazným evropským rozměrem. Dosud se to plánovalo hlavně na národní úrovni, anebo při nejhorším na nějaké úrovni bilaterální. Teď je důraz na úrovni evropské a jsou proto velmi dobré důvody. Vy jste zmínil několik z nich, například eh, například potřeba vytvoření eh, inteligentnějších a hustších energetických sítí v Evropě kvůli jejich vzájemnému doplňování. A nebo obnovitelné zdroje. Viděli jsme, že v Evropě máme velké problémy s eh, obnovitelnými zdroji, neumíme s nimi zacházet a ta situace se nezlepší, respektive se bude zhoršovat, dokud se nestane něco zásadního a právě proto eh, tuto aktivitu podporujeme a spolupracujeme s příslušnými subjekty a proto také vítáme iniciativu komise, pokud jde o nový infrastrukturní balíček, protože zjednodušení procedur v rámci toho, že chceme zajistit, že infrastruktura se bude budovat v nějakém rozumném časovém měřítku, je naprosto zásadní. Dosud to byl velký problém. Teď tu máme nástroje, které nám mohou pomoci zajistit, že se odstraní úzká místa do co nejvyšší možné míry a je na nás kolektivně, na agentuře, na operátorech eh, přenosových systémů, na institucích a dalších aktérech, abychom zajistili, že to skutečně bude fungovat. Paní Jordan Cizeli, děkuji vám za podporu. Ano, potýkáme se s výzvami, Hmm, když jsem eh, diskutoval s komisí, tak jsem řekl, že oni uznali, že potřebujeme více peněz, ehm, ale já zatím nejsem odborník na administrativní postupy v komise, zejména pokud je rozpočty, ale bylo mi řečeno, že buď nastoupí možnost jedna nebo možnost dvě, ty dvě, které jsem tady zmínil. Ale pakliže bude potřeba nějaká ta dodatečná žádost pro rozpočtové instituce, velmi bych si vážil jakékoliv podpory, které mi parlament, potažmo tento výbor, může e, dodati. Co je v sázce? No, um, Inu, remit už platí. Je zde zákaz e, Eh, informovaného obchodování a zneužívání trhu, respektive informovaného obchodování, obchodování zasvěcených osob, ale zatím nezbíráme data, nemáme na to zařízení, že vlastně ani nemůžeme. A dokud to zařízení mít nebudeme, abychom mohli sbírat a eh, monitorovat data, monitorovat tím celý trh, vlastně nebudeme vědět, zda trhy fungují tak dobře, jak doufáme. Remit v podstatě není žádný dodatek, je to integrální součást eh, procesu integrace. Máme-li integrovaný trh, budeme mít komplexnější obchodování a vlastně to i chceme. Chceme mít více přeshraničního obchodování, pakliže je toto efektivní. A myslím si, že si zasloužíme, respektive že naši spotřebitelé, evropští občané, si zaslouží vědět, zda tento systém dobře funguje. Je potřeba zajistit integritu a transparentnost toho systému. A to je to, co je v sázce. Je to ta možnost zajistit, že trhy řádně fungují. Nemám žádné pochybnosti o tom, zda trhy fungují dobře. Ovšem, chcete-li důkaz, žádný nemám. Pokud jde o liberalizaci a rok 2014, Já si nemyslím, že 31.12.2014 budeme moci agenturu zavřít a odjet na dovolenou. Je to, je to kontinuální proces, dlouhodobý proces a některé ty výzvy, eh, které jsem zmínil, nás budou doprovázet ještě daleko po roce 2014. Například obnovitelné zdroje energií, eh, výzva udržitelnosti, to jsou věci, které budeme řešit ještě dlouho a dlouho. Takže ty cíle pro rok 2014 alespoň podle mé interpretace, jsou spíš takové, že je potřeba zajistit, aby do té doby existoval rozumně fungující trh. Je možnost toho dosáhnout? Myslím, že ano. V oblasti elektřiny vidíme, že probíhá paralelní interpretace s eh, implementace s odsouhlasováním pravidel. Myslím si, že probíhá velmi dobrá integrace velkoobchodního trhu v celé Evropě a v prosinci se nám podařilo definovat a schválit eh, cestovní mapu nebo plán, chcete-li, který zajistí, že celá Evropská unie, nebo respektive její velká část, bude integrována do jednotného velkoobchodního trhu s elektřinou do roku 2014. A my velmi pečlivě sledujeme to, jak se tyto plány plní. Každý den, každý týden se objevují eh, sem tam problémy, ale to je normální. Ale my se snažíme vyvíjet na tento proces tlak, aby pokračoval. V oblasti plynu, pakliže bychom toto setkání měli, já nevím, před čtvrt rokem, byl bych velký pesimista. Ale sektor plynu se za poslední čtvrt rok a za posledních několik týdnů velmi výrazně vyvinul a později v tomto roce bude mm, připraveno několik pilotních projektů, pokud jde o kapacitní alokace, a já si myslím, že to je velmi pozitivní a důležitý krok. Myslím si, že do konce roku uvidíme, jaký pokrok je reálný e, do roku 2014, ale opět myslím si, že i toto téma se vyvíjí a to je samo o sobě velmi cené. Pane Balčitisi, No v podstatě já nemohu než souhlasit s tím, co jste řekl vy. Je potřeba sledovat trh a zajistit, aby všechno fungovalo hladce. Doufám, že jsem vám eh, nenastínil nějaký nesprávný obrázek v tom smyslu, že by byly potíže se spoluprácí s Národním regulačním agenturami. To tak vůbec není. My s nimi spolupracujeme velice dobře. Um, oni ty vládní agentury jsou velmi komplexní, ale my jsme, myslím, našli velmi dobrý způsob, velmi dobrý modus vivendi pro spolupráci. Já si myslím, že zejména díky naší správní administrativní radě máme velmi dobrý potenciál pro spolupráci do budoucna. V podstatě oni se potýkají se stejnými problémy jako my, ale mají je u sebe doma, musí se zabývat novými tématy, a všechny tyto agentury, kromě tří nebo čtyř, neměly vůbec zkušenosti s monitoringem velkou obchodního trhu. Teď se od nich vyžaduje, aby tento trh částečně monitorovali, aby eh, proskoumávali stížnosti a uplatňovali pravidla, což přichází přesně v době, kdy mají málo peněz. A na, to, na tom se jistě shodneme, je potřeba mnoho, mnoho zkušeností. Takže se toho děje opravdu hodně. Jsou problémy mezi agenturami a národními, mezi naší agenturou a národními regulátory, ale zároveň vlastně potýkáme se se stejnými problémy, se stejnými výzvami a já jsem chtěl říci hlavně to, že národní agentury dělají vše, co je v jejich silách, ale i ty síly mají určitý limit, respektive oni nám nemůžou pomáhat do nekonečna. Eh, a nemohou do nekonečna ignorovat nedostatek peněz ve vlastních rozpočtech. Ale i oni, i my se všichni snažíme víc se zdroji, které máme co nejlépe. Doufám, že tím jsem vyčerpal všechny zmíněná témata. Eh, dovolili byste mi, pane předsedo, ještě bych využil eh, zbývajícího času a několik málo minut bych využil k tomu, že bych vás informoval o několika problémech, několika věcech, eh, kterými se budeme v nejbližší době zabývat. Já už jsem zmínil, že zahajujeme proces eh, spuštění pracovního programu pro příští rok a že chceme uspořádat nějakou prezentaci zde v Bruselu. První výroční zpráva o aktivitách naší agentury, která bude pokrývat eh, naše aktivity za minulý rok, bude k dispozici 15. od 15. června, to znamená za dva týdny. Samozřejmě bude odeslána i do Evropského parlamentu, takže v ní najdete podrobnější rozpis toho, co jsme zatím dělali a vlastně je to to, co jsem tu dnes popisoval. A poté, pokud vím, tak e, proběhne mise do Lublany delegace Evropského parlamentu, to bude někdy v srpnu. Eh, my vás u nás rádi uvidíme, a to tedy jak v Lublaně, tak eh, u nás v naší agentuře mě bude a mým kolegům bude velkou ctí vás u nás přivítat. Chtěl bych vám také z celého srdce poděkovat za eh, neutichající podporu a důvěru, kterou z vaší strany cítíme. Je to něco, co vnímáme v podstatě od našeho Eh, od našeho založení. Děkuji vám mnohokrát, děkuji za tuto příležitost přijít sem k vám a informovat nás, vás o našich aktivitách. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Potočněgu. Chápu, že se nejspíše vrátíte sem do výboru ITRE v červenci, abyste představil pracovní program na rok 2013. My se na vás budeme těšit. A to je teď vše pro dnešek. Vše, příště se sejdeme 18. června a 19. června. A já vám všem přeji hezký víkend a těm z vás, kteří budou cestovat domů, tak šťastnou cestu. Allora.